Dalším bodem bude otázka k ústnímu zodpovězení pro radu a komisi a týká se provádění směrnice o službách. Budou tady noví účastníci této diskuse, proto vám chci znovu připomenout, že jsme dnes večer pod mimořádným časovým tlakem, proto vás velice prosím, abyste dodržovali řečnickou dobu. Nejprve požádám pana Harbora, aby předložil otázku, jejímž je autorem. Má pět minut. Paní předsedkyně, je mi privilegiem, že mohu poprvé vystoupit v této poslanecké sněmovně o té, kdy jsem byl zvolen předsedou ehm, výborem pro vnitřní trh a mohu tady eh, představit otázku spojenou, která byla dohodnuta témata i s ostatními skupinami a koordinátory skupin, takže jistě mnozí připo- přispějí k této diskuse. Nemusím jistě připomínat, jak důležitá je směrnice o službách v tom, aby uvolnila síly jednotného trhu v sektoru, na který připadá asi 70 evropské ekonomiky. Pracovní místa, která se vytvoří a dynamický efekt potřebujeme právě teď v podmínkách stagnace. Toto je velice dalekosáhlé rozsáhlá eh, směrnice, má mnoho nových rysů, v mnoha oblastech je složitá a potřebuje hodně pozornosti. Provádění této směrnice jednotným a úplným způsobem je naprosto důležité pro její efektivní fungování. Samotnou podstatou směrnice je, že členské státy odstraní překážky bránící podnikání a konkrétně podniknou opatření eh, ve své legislativě, aby odstranili všechno, co je diskriminující proti podnikům, které si přejí podnikat. A existují stovky legislativních návrhů v různých zemích, které bude třeba pozměnit v důsledku tohoto návrhu. Dokud, pokud všichni kolegové to nebudou společně provádět a pokud všechny členské státy to nebudou společně provádět, pak tedy ta diskriminace zůstane. Je třeba postupovat důsledně, jinak ty bariéry zůstanou. Právě proto bych chtěl především ocenit hlavně práci komise komise za vedoucí úlohu, kterou se hrála při řízení a koordinování celého procesu mezi členskými státy při provádění této směrnice legislativy. Chci také poděkovat eh, radě, vlastně následným radám, protože tento návrh byl dohodnut ještě v roce 2006, které se ujali vedení tohoto procesu a viděli jsme to i na summitech, kde se volalo pro jednotné provádění této směrnice. A chtěl bych konkrétně oslovit paní Malstromovou. Výbor udělal velký dojem to, co dělá Švédsko. My jsme v září byli na misi ve Švédsku a myslím si, že oni jsou opravdu příkladem pro mnohé další. A konkrétně ten velice podrobný způsob, jak zajišťují, že veřejné orgány na všech úrovních ve Švédsku opravdu budou rozumět eh, svým povinnostem v rámci legické, evropské legislativy, aby mohli autorizovat eh, podniky služeb, které přicházejí z jiných eh, míst Evropské unie. Naše dnešní otázka Česka se konkrétně soustředuje na to, co pokládáme za nejdůležitější prvky, které musí být zavedeny co nejdříve. Požaduje se, aby členské státy prováděly kontrolní proces své legislativy, aby tam našly eventuální diskriminační prvky. Ale transpozice eh, z prosince 28 teprve začátkem, protože teď vlastně všichni, všechny členské státy mají vypracovat eh, seznam toho, co sice je diskriminující, ale co si pokládají za ospravedlnitelné ve veřejném zájmu. A toto je proces vyhodnocení, něco úplně nového a ostatní členské státy a jejich orgány budou muset navzájem posuzovat své diskriminační návrhy. To je pro začátek. My to sledujeme s velkým zájmem. My bychom byli rádi, aby nám dnes komise řekla, jak tomuto procesu chce přistupovat. Chtěli bychom vědět od rady, jak to chce podporovat a chceme také ujištění, že to nebude proces, který se bude odehrávat za zavřenými dveřmi, protože spotřebitelé, podniky a jiné zainteresované skupiny budou chtít vidět, jak ten proces probíhá. Budeme chtít vidět ten seznam. Budeme chtít vidět seznam regulatorních opatření a vnitřních eh, opatření, které státy chtějí podržet. Za druhé, informace a přístup k postupům prostřednictvím elektronické technologie. Je třeba eh, vytvořit eh, místa eh, jednotného konta, jednotná kontaktního místa. To je zase průlom. Členské státy mají zajistit přístup k postupům, které potřebují provést podniky, aby mohly obchodovat prostřednictvím těchto kontaktních míst a musíme zase mít jejich úplný seznam. K tomu směřuje naše dnešní otázka. Těšíme se na na to, že paní Ferrero Waldner nám k tomu něco řekne, i když to možná není oblast, která by jí byla zvláště známá, ale jistě se bude maximálně snažit a jistě ví, co k tomu by řekl pan Charles McCreevy. Pro nás je to také začátek procesu, který bude trvat dalších pět let. Budeme muset monitorovat a podržovat nátlak na všechny členské státy, aby opravdu prováděli tuto směrnici. Musím říci paní Malstramové, že bylo minimálně trošku eh, rozčarující, když zejména na Radě pro konkurenční, pro konkurenční schopnost eh, se hovořilo a že to bylo i v upozornění eh, z komise, že bohužel všechny členské státy neprovedly včas to, co měly udělat. To nestačí, kolegové. My chceme, aby ty výhody směrnice tady byly a to takže hned. Děkuji. Děkuji, pane Harbre. Jsem ráda, že vás tady vidím na plenárním zasedání ve vaší nové úloze a nejprve má slovo paní Malstrom za radu. Děkuji. Paní předsedkyně, já chci poděkovat panu Harbrovi a výboru EMKO, protože tady na stole je velice důležitou otázku, velice důležitou diskusi. Volný pohyb služeb, jak řekl pan Harbre, je jedním ze základů volného trhu. Eh, představuje to 66 evropské ekonomiky z hlediska zaměstnanosti a ten podíl bude dále růst, bude eh, růst i podíl na hospodářském růstu EU. Ale jak eh, bylo zdůrazněno, zatím neexistuje volný pohyb služeb v plném rozsahu. Je třeba ještě mnoho vykonat, abychom odstranili překážky obchodu, abychom podpořili obchod se službami. Proto je vynikající podnět, nebo byl vynikající nápad zavést směrnice o službách, která by měla být transponována 28. prosince tohoto roku. Komise nese odpovědnost za poslední apel na členské země, aby směrnice začaly provádět. A za jménem, a jménem Rady bych ráda řekla na základě eh, otázky, kterou mi předložil výbor, že za prvé screening národní legislativy a toho, jak přispívá k provádění směrnice o službách, eh, kdy tady jde o to odstranit problémy, které brání svobodě usazování se, volnému pohybu služeb, je třeba také sledovat kritérium, plně kritéria nediskriminace. To vše je třeba mít na paměti. Samozřejmě také otázku proporcionality. A pokud se nám podaří toto vše začít provádět, tak se, tak se tím omezí administrativní zátěž pro podniky poskytující služby. Členské země poskytnou do 28. prosince údaje eh, ze screeningu komisi. Pokud je o eh, ta vnitrostátní kontaktní místa, ta by měla sloužit dotčeným podnikům. Lidé budou nyní moci používat služby online při komunikaci s úřady. Eh, pro členské země je poněkud obtížné to celé zorganizovat, ale vycházíme tedy z myšlenky, že potřebujeme moderní systém, kde bude EU sehrávat mnohem výraznější roli v Malmö eh, švédské předsednictví uspořádá eh, meeting o elektronické státní správě. Členské země dostávají podporu od komise, eh, také jsou prováděny workshopy pro výměnu zkušeností a zlepšení uživatelského komfortu. Další důležitou věcí jsou jazyky, ve kterých jsou webové stránky k dispozici Ehm, za to může být i jazyk jiný než jazyk členské země. To není podmínka stanovená ve směrnici, ale já doufám, že většina členských zemí bude schopna eh, poskytovat informace v několika jazycích za ta jednotná kontaktní místa a to umožní poskytovatelům služeb učinit se srovnání o různých trzích a získat potřebný přehled pro to, aby mohli eh, rozšiřovat svoji nabídku služeb. Výbor IMCO se táže, zda transpozice proběhne včas. Já samozřejmě doufám, že ano. Komise vás o tom ještě může informovat. Pokud jde o Radu konkurenceschopnosti, všechny ženské, rady, ženské eh, země řekly, že budou schopny to dokončit včas. Eh, politická podpora samozřejmě v této věci je nesmírně důležitá. Mezi největší výzvy patří to, že celá směrnice je komplexní, je dalekosáhlá, a vyžaduje členských zemí podniknutí celé řady kroků, nejenom legislativních, ale i jiných pro usnadnění spolupráce. A tyto struktury, které doufáme, že budou zavedeny, učiní administrativu efektivnější a modernější, ale samozřejmě bude to chvíli trvat. Screening legislativy je obrovský úkol a hledání vhodných řešení správního hlediska. To je věc, tedy, která je potřebná, příslušníky státní zprávy potřeba proškolit, dát jim instrukce. Velmi důležitá byla ta jednotná kontaktní místa, je důležité, aby skutečně fungovala. Pokud je o parlament a zapojení zainteresovaných stran, samozřejmě to je nesmírně důležité. Má obrovský význam to, aby různé zainteresované strany do toho byly zapojeny, tak aby Eh, lidé jsme něco rozuměli, aby občané pochopili její výhody a podnikatele, ale také, aby měli možnost vyjádřit svůj názor a svoje potřeby. Ehm, Ten dialog, který má obrovský význam, celá řada zainteresovaných stran byla zahrnuta do referenčních skupin, eh, v mnoha případech tyto skupiny dále běží. V celé řadě zemí se objevily návrhy, jak tedy informovat širokou veřejnost. A já bych eh, paní předsedkyně ještě jednou ráda poděkovala poslancům a poslankyním za jejich zájem o směrnici o službách. Eh, ráda bych připomněla, že EP sehrál zásadní roli v tom, abychom vůbec dospěli k dohodě o této směrnice. Dobré, že nyní na nás tlačíte a zajímáte se o to, zda členské země plní své povinnosti. Doufám, že se shodneme, že tato směrnice by měla být provedena včas to je velmi důležité, zvláště vzhledem k současné hospodářské krizi. Směrnice o službách bude důležitým nástrojem eh, pro to, abychom, eh, se, abychom tu krizi překonali a opět zažili období hospodářského růstu a tvorby pracovních míst. Děkuji a nyní paní komisařka, prosím. Paní předsedkyně, předsednictví rady, vážený pane Harbre, dámy a pánové. Dovolte mi, abych poděkovala Evropskému parlamentu za tuto velice včasnou aktuální ústní otázku, konkrétně za mého kolegu pana Charlie McCreevyho, která se týká stádia provádění směrnice o službách. Je něco málo než dva měsíce před termínem pro provedení a myslím si, že to je vhodný okamžik, abychom se podívali na to, co už se udělalo a jak se vůbec dnes věci mají. Směrnice o službách patří k nejdůležitějším iniciativám, které za poslední léta byly schváleny. Má velký potenciál eh, odstranit překážky bránící vnitřnímu trhu a obchodu na něm a zlepšit a zmodernizovat eh, veřejnou administrativu. Patřičné provádění je ještě naléhavější v současném ekonomickém kontextu. To dobře víme. Evropský parlament a konkrétně výbor INKO. nejenom sehrávají důležitou úlohu, klíčovou a sehráli ji takovou při schvalování této směrnice. Komise také velice oceňuje váš neutu neutuchající zájem sledování a práce, kterou dělají členské státy při provádění směrnice. Za sebe zase směrnice splnila závazky, že usnadní prováděcí proces. To už tady bylo zmíněno. My jsme e, vzali velice špatně vážně požadavek členských států, abychom eh, dali, poskytli technickou pomoc. A skutečně jsme eh, vyčlenili mnoho prostředků a způsobů podpory. Proběhlo více než 80 bilaterálních skupin s členskými schůzky a tři, více než 30 krát se za poslední tři leta sešly expertní skupiny. Ale komise nemůže samozřejmě pro, zajišťovat provádění směrnice na národní eh, úrovni, protože to už je na členských státech, aby prováděli směrnici a pro ně je to opravdu obtížný úkol. Je to obtížný úkol, protože to předpokládá provedení několika rozsáhlých projektů. Například je třeba eh, vytvo- zřídit jednotná kontaktní místa a eh, prověřit a zjednodušit legislativu spojenou se službách. Obtížná je to i proto, že to představuje velice intenzivní koordinaci mezi všemi eh, úrovněmi zprávy na celé celostátní, regionální i místní úrovni. Takže jak se dnes věci stojí a stihnou to členské státy, asi zhruba polovina členských států je v takové situaci, že stihne eh, provést směrnici do eh, konce roku 2009, jak je termín, nebo na začátku roku 2010. Některé členské státy se možná trošku opozdí. To není úplně uspojivé, konkrétně ne pro občany a podniky, které by rády využívali svých práv na vnitřním trhu. I když to není neobvyklá situace v porovnání s jinými směrnicemi týkající se vnitřního trhu, ale nicméně zbuzuje to do jisté míry obavy. Je ovšem třeba přihlížet také k tomu, že možná více než u kterékoliv jiné směrnice, tady členské státy musely řešit obrovské množství obtížných právních i praktických otázek. A vzhledem k tomu ten výsledek, který jak dosáhneme, doufáme, dosáhneme na začátku příštího roku, roku můžeme v podstatě pokládat za velmi dobrý. Teď mi dovolte, abych vám odpověděla podrobněji. Prakticky všechny členské státy dokončily proces prověřování eh, vlastních právních předpisů. Některé na tom ještě pracují. Eh, rozsah eh, a míra, jak tento proces přispěl k efektivnímu provádění směrnice, se teď těžko odhaduje termín pro provádění směrnice ještě nevypršel a členské státy zatím ještě nepředložily eh, legislativní změny komisi. Ovšem jasné je, že velice ambiciozní a podrobný eh, prověřovací proces je velice důležité, aby tady byla skutečně zajištěna přátelskost vůči vnitřnímu trhu ze strany všech členských států a je to také klíčové pro konkurenční schopnost našeho odvětví služeb jako takového. Co se týče jedn jednotných podkontaktních míst. Dá se být jasné, že ve většině členských států budou alespoň e, základní řešení jednotných kontaktních míst e, hotová do konce roku 2009. To nebude zcela dokonalé, ale mělo by to vytvořit alespoň solidní základ. Členské státy by měly dále pokračovat a dále zlepšovat jednotná kontaktní místa, která dlouhodobě by se měla stát centry pro elektronické elektronickou zprávu i e governance. Tady eh, komise zcela souhlasí, že je důležité poskytovat další informace a postupy prostřednictvím jednotných kontaktních míst, kromě toho například co se týče práv zaměstnanců a danění. Podniky a spotřebitelé musí vidět, jaká jsou relevantní pravidla. Ale jak víte, to není eh, mandatorní v rámci směrnice. Moje předpokládáme, že e, až se budou konsolidovat a rozvíjet jednotná kontaktní místa, budou se poskytovat i tyto informace. Vlastně už to některé členské státy mají v úmyslu. Co se týče provádění směrnice v oblasti sociálních služeb, e, v té míře, v jaké se jich dotýká, nezdá se, že by s tím byly zvláštní problémy. Směrnice sama o sobě obsahuje mechanismus, aby se zajistila specifika těchto služeb, že se k ním bude přihlížet. Konečně si myslím, že je jasné, že zainteresované strany sehrávají klíčovou úlohu v celém procesu provádění. Velice úzce sledovali, co dělají členské státy a v různými způsoby se do provádění zapojili. A my chceme zajistit, že opravdu budou zainteresované strany konzultovány. Stane se tak na přes rok, až se budou vyhodnocovat výsledky provádění směrnice. Musíme tedy najít způsob, aby tato konzultace byla opravdu cílená a konkrétní. Konečně pak, pane předsedo, mnohé členské státy provedly také otevřené uzavřené ehm, konzultace ohledně návrhu prováděcí legislativy v tomto procesu. Některé organizace zainteresovaných stran dokonce se pravidelně scházely a prováděly přehledy stádia provádění. Musíme se na to podívat reálně a upřímně. V tomto stádiu ještě zbývá hodně udělat v oblasti provádění směrnice. A ty členské státy, které jsou pozadu, se musí trochu víc stažit. Jsem nicméně přesvědčena, že sklenička je více než napůl plná, ale je lepší, když ji úplně naplníme a to rychle. Děkuji mnohokrát. Děkuji paní komisařce předsedání schůze se zase změnilo, takže s vaším dovolením budu pokračovat v maďarštině. Ještě jednou tedy děkuji paní komisařce za eh, její prohlášení a nyní tedy přichází řečníci za jednotlivé skupiny. Nejprve pan Šváb, dvě minuty. Pane předsedo, dámy a pánové, to, co jsme si vyslechli od komise a rady, Eh, nám trošku dodává odvahy. Evropa se nachází v globální konkurenci. Eh, samozřejmě zde se musí prosazovat i evropské služby. A tato směrnice vzniká, vznikla také samozřejmě z, za velkého přispění Evropského parlamentu a já si myslím, že opravdu nám dodává odvahy, když si teď eh, vyslechneme, že ta sklenice je z poloviny plná, že z poloviny prázdná, jak se to vezme. A není ale možné eh, říci, že tedy parlament zatím nesehrál žádnou roli, ale že si ji v budoucnu převezme takže teď se musíme tedy obrátit zejména na samotnou eh, dobu uvádění směrnice v praxi a na to, zda eh, ta ambice, kterou vy jste původně vyjádřili v tom smyslu, že, to, že ta implementace by měla proběhnout do konce tohoto roku, myslíte si, že to lze naplnit? jak ta směrnice a její implementace bude probíhat z pohledu eh, evropských občanů, z pohledu eh, poskytovatelů služeb a zaměstnanců. Já si myslím, že je potřeba přeskoumat, jak se členské státy mezi sebou, také samozřejmě, jak ta transparentnost, o které se hovořilo u transponování téhleté směrnice, jak to bude probíhat a jak efektivně bude přeskoumáno, mm, jaké předpisy mají členské státy v jednotlivých zemích v oblasti poskytování služeb a to samozřejmě platí také pro oblast působnosti směrnice. Zde se budeme také muset v budoucnosti podívat na to, jak daleko může zacházet eh, Evropský soudní dvůr ve vykládání této směrnice, tak abychom neměli třeba dojem, že eh, v první řadě jsou tedy zájmy členských zemí, nikoli eh, zájmy občanů. Mm, potom, co se týče tomu eh, elektronickému eh, postupu, to je velmi pozitivní. Ale otázka je, zda na konci poskytovatelé služeb eh, budou moci opravdu nekomplikovaně řešit různé věci elektronicky. Zda se také budou moci opravdu v případě nutnosti setkat s odpovědnými osobnostmi či zda tady budou vznikat jakési nové čínské zdi. A ještě poslední věc. Mm, Parlament svého času v rozpravě poukázal na to, že právě ten informační systém vnitřního trhu, tam by se měly odstranit všechny tyhle ty problémy se zprávou ve členských semích. E, při implementaci té směrnice opravdu doufám, e, že rada odstraní všechny tyhle ty bariéry tak, aby ta směrnice opravdu vstoupila v platnost, aby byla opravdu implementována do konce tohoto roku. Děkuji. Děkuji panu Švábovi a nyní Bohužel vám už nemohu dát příležitost, abyste ještě se vrátil k tomuto tématu předávám slovo paní Gebhardt. Děkuji, pane předsedo. No, děkuji také za to, že dnes hovoříme o tomto tématu, které je tak obrovsky důležité. Chci říci jedno naprosto jasně. Jako parlament jsme nesehráli pouze nějakou roli, ale postarali jsme o, se o to, že byl vypracován velmi dobrý kompromis v této směrnici o službách. A tento kompromis vychází zejména z zajištění eh, pracovního a sociálního práva a z respektování všeobecného hospodářského zájmu a poskytování služeb v tomto kontextu. A já teď mám ještě přece jenom několik otazníků, které jste zatím nezodpověděla. Bylo by opravdu smutné, kdyby se ukázalo, že je pravdou to, co už jsem slyšela z různých stran, a sice, že existují členské státy, které implementaci této smlouvy využívají k tomu, aby eh, narušili rovnováhu, kterou jsme nalezli jako eh, zákonodárci. V tom smyslu, že ta práva zaměstnanců a zaměstnanky nerespektují naplno, tak jak jsme to definovali ve směrnici o službách. Pak jde ale u některých států i o další věci, jako například definice, které jsou eh, zužovány a v jiných členských státech se zase eh, s pokryteckým odůvodněním eh, výjímají různé eh, sociální otázky. A proto tedy vlastně i ta příručka komise nebyla úplně užitečná, protože poskytla interpretaci, která neodpovídala tomu, e, co si myslíme, že je vhodné. A právě tyhle ty jmenované příklady ukazují, jak nutné je, abychom měli jakýsi právní rámec pro společné hospodářské zájmy, tak aby ta sociální práva, pra, e, pracovní právo bylo plně respektováno. Všechno ostatní by eh, vůbec nestálo za to. Já se tedy ptám členských států, jak daleko při té implementaci eh, pohlíží na zainteresované strany, zejména odbory, sociální služby, nakolik je zapojili. To je vlastně otázka, kterou jsme položili, zatím jsem neslyšela odpověď a byla bych ráda, kdybych tu odpověď dostala. Děkuji. Děkuji. Další Jürgen Kreutzmann, prosím. Dámy a pánové, odpověď komise eh, nám nedova, nedodává odvahu, jak říkal kolega Šváb, ale je úplně, mm, úplným zklamáním. Teď v podstatě musíme předpokládat, že tedy e, celá asi 50% ještě vůbec nebylo dokončeno. Když se podíváme na zemi, jako je Německo, tak v podstatě celá země, všechny ty spolkové země nyní prosazují tuto směrnici. A zatím třeba v mé zemi probíhá druhé čtení, implementace této směrnice je evidentní, že tady bude nemožné dosáhnout nějaké přeměny této směrnice a tak to asi bude i v jiných zemích. Takže jak je tedy otázka je, jak bude probíhat ta implementace. V odstavci 2, odstavce 13 stojí, se hovoří o nejrůznějších formalitách a schvalovacím řízení, které nesmí nepřiměřeně celý ten postup komplikovat a nesmí se stát jakousi byrokratickou překážku a já si myslím, že opravdu musíme dbát na to, aby k tomu nedošlo. V podstatě vy tedy jste jakýmsi hlavním partnerem pro eh, různé zprávy z různých zemí v otázce, jak tedy implementovat tuto směrnici. Já se teď opravdu kladu určité otázky, jak to celé bude. Také je otázka, jaké země jsou zatím, které země už splnily těch 50%, o kterých se hovořilo a které to teprve musí naplnit. A eh, v podstatě bychom asi měli vycházet z toho, že některé země snad vyvolají nějaké moratorium, já jsem přesvědčen o tom, že od 1. ledna příštího roku bude tato směrnice uh, E, ve většině zemí stále neimplementována a to je obrovský problém, protože tyhle ty země měly více než čtyři roky na to, aby se na to připravili. To je opravdu zklamání. Děkuji. Děkuji panu Krojsmanovi a dalším řečníkům. je pan Čimaňský na minutu. Pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, v této diskusi bych se chtěl zeptat na vliv krize na provádění této směrnice v členských státech Unie. U nás v Polsku přestože jsou krize a problémy s transformací, se nám podařilo připravit eh, usnesení k službám, což eh, velice z, z, například eh, z, ulehčuje registraci v oblastech, jako jsou řemesla, turistika, obchod a omezení jsou malá. Děláme to, aby všichni měli stejná šance a abychom chránili zdravou konkurenci. V roce 2006 došlo ke konformisu a znamenalo to, že vlastně se některé oblasti oblasti vyloučí z působnosti směrnice. Chtěl bych se zeptat, jak to hodnotíte teď. Tehdy bylo řečeno, že se bude pokračovat v legislativních pracích ohledně eh, veřejně užitečných služeb. Abych eh, eh, se držel té metafory z té na půl plné skleničky. Zda bude následovat další sklenička a co bude pak. Děkuji, pane Šimaňský. Pan, děkuji. A dále pan Svensen na minuto. Děkuji, pane předsedající. V roce 2006 bylo dosaženo kompromisu. Socialisté stáhli eh, svůj požadavek, eh, aby byly zohledněny sociální aspekty, respektive aby měly prioritu před eh, službami hospodářského zájmu. Um, pan Harbert to zdůraznil, a slyšeli jsme také od komise jasně, že pokud dojde ke konfliktu různých uh, úprav uh, pracovně právních uh, v různých zemích, tak potom vedení firmy má poslední slovo. Komise vypracovala pokyny, které hovoří o tom, že podnik poskytující služby nemusí mít stálého zástupce v zemi, kde se služby poskytují. Takže odbory dokonce ani nemají žádného partnera, se kterým by mohli jednat. Případ eh, Vauxhall ukázal, že eh, stejně soud nakonec může rozhodnout jednat. zhoršila se tedy situace v oblasti pracovního práva ve Švédsku. A Odborové svazy a sociální práv všem budou mít konečně primát podle nové smlouvy, doufám. Děkuji. A nyní další poslanci. Na dvě minuty paní Gomy. Komy. Děkuji. Nejprve bych měla říci, že směrnice o službách nabízí Evropě možnost dokončit jednotný vnitřní trh vlastně a tím eh, podpořit obchod v rámci EU. To umožní vládám koordinaci jejich snah a především by to mělo na minimum omezit náklady, transakční náklady související s obchodováním mezi členskými zeměmi. Když se podíváme na ty různé postupy, snažíme se usnadňovat eh, situaci podnikům, které se chtějí usadit v jiné členské zemi. Doufáme, že to nakonec podpoří růst a a podpoří evropskou ekonomiku, zvlášť v těchto, v těchto dobách krize. Změrnice přijatá 12. prosince 2006 parlamentem a radou je součástí Lisabonské strategie. Řešíme ty cíle nastavené před devěti lety. Hlavní prioritou musí být, aby se evropská ekonomika stala nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa a to přitom, eh, a přitom aby byla znalostní ekonomikou. Není Evropská unie řešila své institucionální uspořádání a o to více není potřebujeme eh, úplné provádění této směrnice. této fázi jde <clears throat> o další fázi implementace a jde o další krok směrem k Evropě, která se bude více vědoma prostředku, které má k dispozici a bude schopná lépe využívat svých zdrojů. Děkuji paní Komi. Naším dalším řečníkem je paní Verňo. Děkuji pane předsedající, paní předsedkyně, paní komisařko, vážení kolegové od přijetí této směrnice eh, ty vášnivé diskuse kolem směrnice eh, tady provázely toto přijetí a té doby upadla trošku v anonymitu, ale je třeba být obezřetní ve fázi transpozice a se kladu otázky ohledně interpretace ustanovení článku 2 směrnice eh, týkajícího se vynětí sociálních služeb z rozsahu působnosti. Například pojmy jako pomoc osobám v nouzi nebo pověřený poskytovatel to zase být v rozporu s definicí sociálních služba, služeb v některých zemích. A doufám, že eh, nebudou nakonec všechny tyto služby kvůli eh, jiné interpretaci spadat pod tu směrnici. Protože ta směrnice měla být garancí ochrany evropského sociálního modelu. Doufám, že některé země, včetně Francie, nevyužijí transpozice pro liberalizaci v oblasti sociálních služeb eh, pod záminkou, že je třeba se přizpůsobit evropské legislativě. Eh, problém eh, služeb v obecném zájmu ukazuje, že tato oblast si žádá eh, si žádá samostatnou evropskou legislativu a ne pouze definici formou vlastně vynětí způsobnosti této směrnice o službách. Děkuji. Naším dalším řečníkem je hraběnka Tun z Honštajnu. Prosím. Děkuji pane předsedající. předsedo. Patřičné provádění této směrnice na vnitřní trhu je důležitá. A to nejenom pro evropské podnikatele, kteří působí na tom trhu, ale i pro spotřebitele. Příklad směrnice služeb, kdy termín implementace byl tříletý, tedy byla to dlouhá lhuta a přesto se za tu dobu nepodařilo a nepodaří včas do třech let toto směrnici transponovat to velice dobře ukazuje, že potřebujeme perfektní spolupráci mezi členskými státy a evropskými institucemi, aby byla včas zajištěna transpozice ve všech členských státech. Tímto směrem se ubírají doporučení, které v červnu tohoto roku vydala komise. Týká se to prostředků pro zlepšení fungování vnitřního trhu. Domnívám se, že při provádění směrnice bychom měli jít ještě dál. Proto ve zprávě, která se týká tabulky eh, výsledků vnitřního trhu, navrhuje, aby se zorganizovalo fórum vnitřního trhu, kde by byly zastoupeny Evropská instituce, členské státy a jiné zainteresované subjekty a to proto, aby se jednoznačně zavázali, že budou opravdu provádět tuto směrnici a všechnu legislativu, která se tohoto a této tak důležité směrnice týká. Přeji si, aby se tento, toto forum stalo místem pro výměnu zkušeností členských států a institucionálních institucí v oblasti provádění směrnice. Chci, aby forum upozornilo společnost na otázky týkající se fungování vnitřního trhu, protože musíme zainteresovat naše občany na fungování této směrnice. Pak to teprve bude opravdu úspěch. V souvislosti s tím, eh, jak s držením, o kterém jsme slyšeli nedávno eh, při provádění této směrnice, chci se zeptat, zda členské státy usilovaly o spolupráci s komisí a zase dá říci, že při provádění směrnice se jim podařilo uplatnit některá doporučení komise. Zda komise hledá neustále nová řešení a zda opravdu využívá všechny možnosti a prostředky pro mobilizaci a podporu konkrétně těch států, které při provádění směrnice mají problémy. Zda existují nějaké nové nápady na, tento, na toto téma. Děkuji. Děkuji a dalším řečníkem za socialistickou skupinu bude pan Grach. Pane předsedo, je velmi znepokojivé, že kontakty s místními orgány, alespoň v mé zemi, Eh, z těchto kontaktů se potvrzuje, že řada těchto úřadů ani neví ještě, co je čeká, až tato směrnice vstoupí v platnost. Eh, řada orgánů vůbec neví o stávající legislativě, o těch čtyřech svobodách, eh, chybí informace, chybí povědomí o tom, jak zacházet s legislativou o finančních službách, službách v oblasti elektronických komunikací a v oblasti dopravy. Eh, zdá se, že eh, vnitrostátní orgány mají problém s tím zjednodušit své administrativní postupy a pravidla upravující obchod a licencování, eh, obchodní a jiné licence, pardon. Je důležité, aby komise podnikla další iniciativy, aby pomohla místním a krajským orgánům. Také je důležité, aby Evropský parlament zůstal nadále zapojen do celého procesu, jakmile směrnice vstoupí v platnost, pokud skutečně chceme, aby plnění této směrnice Eh, odpovídal tomu, co chtěl parlament. Děkuji. Nyní má minutu pan Liberacký za SAD. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Eh, protože je recese, musíme samozřejmě usilovat o tvorbu nových pracovních míst, a větší konkurenční schopnost a, protože to vede ke snižování cen. Jinými slovy, aby byly větší výhody pro občany. Například dotujeme automobilový průmysl. Hovoříme o například zednících, instalatérech, eh, kadeřníky, ale ti nepotřebují dotace. Potřebují volnost při podnikání eh, za psané eh, dokumenty a praxe. Například eh, pekárny, které byly vybudovány ve sousedním zemi. Dokud byla schoda o investicích, bylo všechno v pořádku, byla eh, produkce, ale protestovalo potom asociace místních pekařů, takže aby nedocházelo k takovýmto praktikám. Paní komisařko, je, jsou eh, v různé situace v členských státech a měli bychom nazvat jménem ty členské státy, které mají potíže a byl bych také rád, abychom v lednu eh, dostali zprávu o přesném monitorování, jak to vypadá s prováděním této směrnice v jednotlivých členských státech. Děkuji za pozornost. Děkuji kolegovi Liberackému a nyní máme pět minut na eh, spontánní eh, projevy. Přihlásila se celá řada řečníků, ale já mohu dát slovo jenom pěti z nich. Nejprve paní Hanzlík, prosím. A děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Já eh, zcela s vámi souhlasím, že směrnice o službách je jedním z nejdůležitějších legislativních aktů za poslední léta a že patřičné provádění je nesmírně důležité. V minulém mandátu jsem měla příležitost eh, pracovat nad textem této směrnice a pořád si pamatuji, jak obrovské úsilí jsme vložili my všichni v Evropském parlamentu do této do těchto formulací. Patří mezi nadšence pro tuto směrnice a velice často to zdůrazňuji na setkáních s podnikateli, že je to obrovská šance právě pro ně, ale i pro celé evropské hospodářství. Ovšem tyto šance bude možno přetvořit do konkrétních výsledků, jestliže ustanovení budou patřičným způsobem a včas provedeny členskými státy. Proto se připojuji k výzvě, aby eh, členské státy státy, které ještě nedokončily pozbyt potřebné práce, urychlily patřičné provádění eh, eh, směrnice služeb a jednotných kontaktních míst. Eh, jedná se o provádění směrnice v mnoha členských státech, protože i například Polsko patří mezi ty, které pořád pracují na tom, aby se to dobře provedlo a doufám, že nakonec to povede k uspokojivému výsledku. Děkuji za pozornost. Madame Head Anna. Děkuji. A nyní, děkuji a nyní paní Head. Tak så mycket, Děkuji, pane předsedo. Eh, Pracovní eh, model eh, pracovního trhu eh, nemůže pracovat, pokud jeden z partnerů, poskytovatel služeb, nebude mít na místě svého zástupce, s nímž bychom mohli vyjednávat. A proto je dobré mít že tedy padlo to rozhodnutí o směrnice o službách v tom smyslu, že by měly být kolektivní dohody, které se budou implementovat a provádět podle národní legislativy. Implementace této směrnice ve, ve Švédsku vedla k debatě o tom, zda je možné jasně stanovovat podmínky pro takovéto poskytovatele služeb. Takže mě by zajímalo, zda, je mož, zda zde existuje tedy nějaká eh, něco, co by bránilo tomu, aby zástupce těchto služeb byli na místě, eh, eh, aby se s nimi dalo vyjednávat. Děkuji. A další řečnici je paní Figurejdo, prosím. Prezident. Děkuji, pane předsedo. Nesmíme zapomínat v této rozpravě na závažné dopady transpozice této směrnice, která má liberalizovat oblast poskytování služeb v různých členských zemích, zejména tam, kde je sociální situace křehká protože to by tu aktuální krizi ještě dále prohloubilo. Ehm, I při veškeré nářté péči v členských zemích, eh, pokud nebudou poniknuty bezprostřední kroky, abychom bránili sociální práva a práva pracujících a chránili nejzranitelnější vrstvy společnosti, eh, mimo jiné prostřednictvím poskytování veřejných služeb, tak můžeme nakonec narážet ještě na mnohem větší problémy. Liberalizace může prohloubit nezaměstnanost, chudobu a nerovnost v těch eh, nejslabších vrstvách eh, společnosti ve prospěch největších poskytovatelů služeb a nadnárodních společností. Takže v této době krize by zásadním opatřením bylo odložit transpozici směrnice o liberalizaci služeb. A potřebujeme konkrétní studii o sociálních dopadech eh, provádění této směrnice. Děkuji. Nyní pan Kelly. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, pane pane předsedo výboru IMCO je třeba poděkovat za to, že upozornil na toto důležité téma transpozice směrnice o službách, zejména v době hospodářské krize. Není možné, aby to zneužili země či podnikatele k tomu, aby se vrátili protekcionismu v širším kontextu mohou být, může být obchod eh, se službami eh, cestou k oživení ekonomiky. Irsko eh, samozřejmě mělo prospekt z toho, když se zapojilo do mezinárodního obchodování se službami. A určitě by nebylo v takové situaci, kde by neměl přístup na vnitřní trh. Také třeba otevřít hranice zahraniční konkurenci. U nás to nemělo žádné negativní dopady na domácí eh, poskytování služeb. Naopak to podpořilo konkurenci, hospodářskou soutěž a inovace. Takže já stoprocentně podporuji tuto věc. A konečně bych rád řekl, že je eh, dobré, když tady konečně někdo říká něco dobrého o komisaři Charlie McCreevym, i když je z jiné politické rodiny, je to můj přítel. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem bude Edbes. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Bavíme, hovoříme o směrnici o službách. Cílem bylo zajistit čtyři základní svobody v evropském projektu. Dnes si mnohé věci připomínáme a tato směrnice byla schválena před třemi lety a již se blíží ke konci lhuta, do které ji měly členské státy provést. Blíží se tento termín a my musíme inventarizovat situaci. Kdo to provedl, kdo neprovedl, jak se to udělalo. Chtěla bych se zeptat komise, zda si myslí, že potřebujeme větší stupeň harmonizace a pokud ano, máte v úmyslu předložit legislativní návrh, k této velice důležité směrnice o službách, aby se harmonizoval trh a práva spotřebitelů i pracovníků. To je vše. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Tím eh, jsme dokončili rozpravu v rámci spontánně přihlášených řečníků a teď má slovo paní ministrině Malstrémová. Má pět minut, aby odpověděla na položené otázky. Děkuji, děkuji za tuto rozpravu o tomto obrovsky důležitém tématu. Já si myslím, že je eh, opravdu naléhavé, abychom dosáhli co nejrychlejší implementace této směrnice švédské předsednictví, stejně tak jako předchozí předsednictví dělá všechno proto, abychom zajistili, že věci půjdou hladce. Eh, zorganizovali jsme řadu seminářů, konzultací, a tak dále. Opravdu jsme to dali na pořad jednání, tak abychom podpořili eh, pokrok v této oblasti. Ještě nám zbývají dva měsíce, nebo řekněme měsíc a půl. Takže otázka je, kdo zatím pokulhává pozadu, to se všechno může rychle změnit. A my opravdu eh, Stejně tak jako komise eh, máme jasný cíl, eh, kterým je, aby všechny země implementovaly do konce tohoto roku. Samozřejmě možná tam budou eh, nějaká zase pozdržení, ale my opravdu se snažíme mm, tlačit na všechny země, aby implementovali co nejrychleji. Jde tady totiž o to, aby všechno mohlo fungovat způsobem, který bude eh, co nejlepší pro uživatele, který bude dobrý pro poskytovatele služeb i spotřebitele a členské státy spolupracovali s komisí, tak aby také vznikla taková informační brožurka, která je nyní k dispozici ve všech eh, jazycích Evropské unie. Je, jsou to tedy informace pro občany, mm, které mohou v této souvislosti potřebovat. Samozřejmě i řada členských států se také snaží šířit vlastní informace o této směrnici, také dokonce eh, bylo vytvořeno eh, vlastní logo, aby eh, pro, pro tuto směrnici, aby bylo jednoduché navigovat mezi jednotlivými webovými stránkami. Někde také budou poskytována informace o pracovních právech a tato směrnice ale neobsahuje pracovní právo, takže otázka, na kterou se ptala své švédská kolegyně, to je v podstatě švédský problém, je to trošku mimo rámec této debaty, takže my se k tomu určitě vrátíme ještě v národním kontextu. Tato směrnice o službách je důležitá, usnadní poskytovatelům služeb život, usnadní e, e, pohyb e, pracovníků za prací a určitě to bude dobré pro občany, takže Eh, zjednodušeně řečeno to prostě lidem usnadní život a my uděláme všechno pro to, aby mm, to bylo realizováno. Děkuji mnohokrát parlamentu také za jeho příspěvek k odhlasování této směrnice a také za to, že se hrál významnou roli jakéhosi eh, pozorovatele či kontrolora, který tlačil jak na komisi, tak na radu, aby se věci posouvaly ku předu a eh, možná se ještě k téhle eh, debatě vrátíme potom v příštím roce za španělského předsednictví a samozřejmě komise to bude stále velmi pozorně sledovat. Děkuji. Děkuji, paní ministrině Malmstrémová. A nyní se obracím na paní Ferro Waldnerovou. Máte pět minut na to, abyste shrnula rozpravu. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vážené poslankyně, jak víte, projednali jsme veškeré otázky, které se týkají sociálních i dalších témat. Myslím, že tuto <laughs> diskuse bychom neměli znovu otevírat, ale musíme samozřejmě sledovat, jak budou členské země provádět směrnici. Na základě dostupných informací se zdá, že většina členských zemí bude mít dokončenou transpozici buď do konce roku nebo začátkem roku 2010. Takže já si myslím, že můžeme říci, že Většina eh, členských eh, zemí bude mít alespoň to základní, to základní kontaktní místo jednotné a proto eh, bude schop, budou schopny plnit své povinnosti v oblasti správní. Nicméně možná dochází, dojde k nějakým zdržením, pokud je o právní rámec a pokud je o proces přeskumu. Některé členské země využily přeskumu také jako nástroje pro zjednodušení legislativy a postupu a provedly celou řadu změn. Jiné členské země provedly jenom málo změn a míra změn samozřejmě závisí na řadě faktorů, včetně toho, jaký je nebo jaký byl stávající eh, regulační rámec a také jaká je vnitřní organizace správy eh, zprávy v členské zemi. U federálních zemí je to, federativních zemí je to obtížnější. Také záleží na ochotě ke zjednodušení. Pokud jde o samotnou implementaci, chtěla bych říct, že kolega Charlie McCreevy mnohokrát upozorňoval kolegy z vlád členských zemí na význam prací na implementaci a také doprovázel a monitoroval proces implementace velmi podrobně se svými spolupracovníky. Jak jsem již řekla, více jak došlo k více jak 80 bilaterálním jednáním s členskými zeměmi a expertní skupina, expertní skupiny zasedaly v plných, eh, nebo zasedly eh, cirka 30krát v Bruselu v plných třech letech. Čili byli jsme velmi aktivní, budeme i nadále eh, spolupracovat s členskými zeměmi a poskytovat jim pomoc, pokud si to budou přát. Ale nakonec, to je také jasné, je to odpovědnost členských zemí. A vyčlenit na to je také jejich odpovědností vyčlenit na to potřebné zdroje. A e, bude třeba zajistit proces vzájemného hodnocení a jeho konstruktivní použití. Bude třeba také vyhodnotit kvalitu implementace této mm, legislativy. E, bude třeba monitorovat fungování jednotlivých kontaktních míst a také získat zpětnou vazbu od podniku a spotřebitelů. A konečně možná bude třeba uplatnit i jiné donucovací mechanismy, možná někde infrační řízení, řízení pro porušení tady eh, pravidel, ale na to ještě příliš brzy. Pokud dám malé a střední podniky, Samozřejmě sdílíme váš názor, že tyto podniky tvoří páteř evropské ekonomiky a jejich starosti také nejvíce má řešit tato směrnice. Tato směrnice tedy přinese prospěch všem podnikům, ale malým a středním, středně velkým podnikům nejvíce. V současné době malé a středně velké podniky se často rozhodnou setrvat ve své zemi původu kvůli právním překážkám a kvůli tomu, že chybí transparentní informace. směrnice o službách odstraní celou řadu těchto komplikací a my se domníváme a domnívám, že to podpoří činnost těchto podniků. Pokud se komise vědoma, žádná, člen, žádná členská země nevyužívá této směrnice k tomu, aby omezila práva pracujících. To chci říct jasně. Práva pracujících jako taková nejsou nijak zasažena nebo řešena směrnicí o službách. To byl také výsledek praktického politického kompromisu dosaženého vámi, parlamentem a radou. A konečně, pane předsedající, Evropský parlament, a to bych ráda znovu potrhla, byl klíčovým partnerem a po celou dobu přípravy směrnice o službách. V uplynulých třech letech komise shledala důležitým, abyste vy eh, byli zapojeni do procesu implementace a byli informováni o postupu eh, a vývoji v členských zemích. A ještě jednou řeknu, že tato věc bude klíčová pro zlepšení fungování jednotného trhu a pro zajištění růstu a pracovních míst, které potřebujeme. Tady řádná implementace bude možná tou nejnalehavější otázkou, zejména za té eh, aktuální složité hospodářské situace. Děkuji za slovo. Děkuji, paní komisařko. za to, že jste se takto účastnila této části rozpravy a nyní přecházíme k další ústní otázce, což je společné plánování výzkumu v oblasti boje proti neurodegenerativním onemocněním, zejména proti Alzheimerově chorobě. Eh, naším zpravodajem